Dobrý večer, vážení kolegové, vítejte. Poprosím vás, abyste se usadili. Víte, jak to chodí. Probíhá plenární zasedání a teď je na programu dokonce bod eh, Libe live a my tedy musíme v tuto chvíli zároveň hlasovat, takže o to spíš bychom měli postupovat rychle. Takže mezi tím, než se všichni usadíte, tak dovolte, abych prošel aspoň obvyklá oznámení předsedy. Nejprve si schválíme program. Odkládáme hlasování o stanovisku, pokud jde o e, vystoupení, vystoupení e, Velké Británie. Pak pokud je jazykový režim, tak e, máme všechno, kromě malčtiny, galštiny a chorvačtiny. poprosím o klid, až se budete usazovat. Dále bychom si měli schválit doporučení koordinátorů na nominace zpravodajů, pokud jde o stanoviska. Tak Nadine Morano byla nominována zpravodajkou pro stanovisko Libe. Děkuji za pomoc, říká pan předseda. Ani nepotřebujete mikrofon. Actually, she did the right thing. Ne, paní kolegyně udělala naprosto správnou věc. Poprosím vás eh, o klid. Snad jste to slyšeli. Chceme, aby hlasování proběhlo rychle, protože právě teď se projednává na plenárním sále náš bod, takže o to rychleji bychom měli postupovat. Andrej Kovařík eh, je zpravodajem pro eh, umělou inteligenci ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním sektoru. Takže to jsou tedy jmenování, pak delegované a prováděcí akty. Máme tady eh, akt k programu interoperability pro společné rámce evropských veřejných eh, správních eh, orgánů. Informace o tom byly komunikovány všem poslancům 10. ledna naším newsletter registrem a do 20. ledna můžete vyjádřit svou námitku, máte-li nějakou, a to do 12 hodin v poledne. Pokud je to takto v pořádku, tak eh, vás poprosím, abychom přistoupili k elektronickému hlasování a opět se pokusíme o maximální rychlost, ale ještě před hlasováním máme jeden bod k projednání a to je návrh nařízení kterým se ruší rozhodnutí rady týkající se systému VIS. Jde o to dát mandát vyjednovacímu týmu, aby zahájil jednání v rámci trialogu. První proběhl 28. listopadu. Náš zpravodaj je přítomen, je to pan Rančel takže možná rychle ještě než přistoupíme k hlasování. Děkuji vám, pane předsedo. Od eh, října loňského roku jsme začali pracovat eh, na této věci a myslím, že postupujeme se trvalým tempem, byť se vyskytly určité překážky. Přesto přeze všechno Všichni se snažili spolupracovat, eh, kooperativně vystupovala i komise. Chci také poděkovat finskému předsednictví, které s námi spolupracovalo opravdu mimořádně dobře a tak věřím, že budeme moci to tež říci i o předsednictví chorvatském. Za méně než 6 měsíců, doufám, budeme schopni ohlásit dohodu mezi námi a radou a že se nám tímto podaří posílit vízový informační systém VIS. Pokud jde o věcné záležitosti, tak eh, myslím, že se nám podařilo dosáhnout značného pokroku, ale ještě jsme nedosáhli kompromisu k některým zásadním věcem, aspoň pro nás, pro parlament. Jednak využívání biometrických údajů, zejména pokud jde o děti, tam potřebujeme nejvyšší možné eh, záruky. Za druhé posílení architektury systému VIS. Za třetí posílení mechanismu podávání zpráv a termínu maximálně dva roky. V rámci tohoto termínu by ten nový VIS měl už být funkční a v neposlední řadě chceme zavést řádné kontroly v dalších systémech, abychom zajistili, že systémy jsou používány proporčně tam, kde je to potřeba a že nejsou narušovány kontroly. Ještě stručně k těmto poznámkám. Je to věc, kterou přejímáme už z minulého mandátu. Všichni naši poslanci, kteří se problematice teď věnují, jsou noví poslanci. Společně se tedy snažíme obstát v tomto úkolu. Tímto bych chtěl kolegům poděkovat. Děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Tak je tedy aktuální situace. Děkuji. Thank you for your short report. Děkuji, Dě, děkuji za, za vaši krátkou zprávu. Uh, teď mají právo e, na Eh, tedy promluvit i stínový zpravodajové, jestli budou chtít. Máme tady pana Kilaru za socialisty, chcete, ne? Pan Tudoračev za Renew, máte k tomu něco? Ne. Pan, a, eh, paní, pan eh, Alice Kunke za zelené, paní tedy, nemá nic. Paní Nikolsonová za EKR a ještě za QE. Vzhledem k tomu, že nikdo nic e, neřekl, chci poděkovat zpravodajovi. Ta spolupráce byla opravdu velmi dobrá, tak mu chci také poděkovat za práci. Děkuji za to, že jste nám pomohli přistoupit hned k hlasování. Děkuji, e, pane kolego Randělo, to bude stačit. A teď se pustíme do elektronického hlasování. Máme e, celou řadu dokumentů, takže to musíme urychlit.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 just watch. Colleagues, it seems that... Kolegové, zdá se, že eh, prosím o pozornost. Prosím na chvíli o pozornost. Zdá se, že podle plánu máme začít hlasovat přesně ve 19.20. Ale myslím, že jsme všichni tady, takže jestli budete laskavě, laskavě souhlasit, mohli bychom eh, začít. Byl by to problém, abychom uspořili několik minut a vrátili se co nejdříve na plenární zasedání, jestli souhlasíte? Souhlasíte? Dobře, pustme se do toho. Okay, first. we voting the first vote Please. Prosím. Eh, první hlasování se týká absolutoria eh, pro rozpočet eh, všech evropských agentur za rok 2018. Spravodajkou je paní Mecola, takže zahájíme toto hlasování. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Ne, ne, nefunguje to? Mně to nefunguje. Funguje to vám? Vyměním kartičku, třeba to půjde. Teď to funguje. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Víceméně schváleno. Eh, <clears throat> návrh 4 hm, hlasujeme teď. Končím hlasování. návrh 4. Máte to? Je s tím nějaký problém? Návrh 4. Máte to? Teď končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Promiňte, opravuje se předseda, kompromis 3. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec. Návrh, návrh 8. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 10. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 12. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme o upraveném textu. Hlasujeme teď. Závěrečné hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji, paní Mecole. Nyní přistoupíme k druhému dokumentu a to je absolutorium eh, za rozpočet Europolu v roce 2018. Stejná zpravodajka. Kompromis 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návr- návrh 11. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. E, návrh čtyři. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Také schváleno. A nyní hlasujeme e, o modifikovaném textu závěrečné hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Děkuji. Paní Mecele, opět schváleno. Další zpráva, která se opět týká práce stejné zpravodajky, jedná se o absolutorium týkající se rozpočtu CEPOLu za ro- finanční rok 2018. Přistupme k hlasování. Návrh 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 3. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 5. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 6. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Hlasujeme o celém upraveném textu. Závěrečný, závěrečné jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Ne, opravuje se předseda. Schváleno. Gratulujeme paní Mecole. Nyní absolutorium pro Eurojust za rok 2018. Návrh 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 2. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 7. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 10. Hlasujeme teď. Kompromis, kompromis 4 byl schválen, to znamená, že odpadá návrh 9. Nyní hlasujeme o návrhu 10. Končím hlasování. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování o upraveném textu. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. A znovu zpráva paní Mecoli, absolutorium pro EU LISA za rok 2008. Amendment 1. Pozměňovací návrh číslo 1. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. Pozměňovací návrh číslo 2. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 7. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 8. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 9. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Výsledek jste viděli sami. Bylo to nerozhodně, což znamená nepřijato. Pozměňovací číslo 10, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A pozměňovací návrh číslo 11, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní závěrečné hlasování o textu. Opět jmenovité hlasování. Končím toto hlasování a zpráva byla rovněž přijata. Takže děkujeme, jdeme k další zprávě. Absolutorium pro EDPS. Tady jsou dva pozměňovací návrhy. Číslo jedna. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, můžete hlasovat. Končím hlasování. Také přijato. Takže závěrečné hlasování, opět jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování a zpráva byla přijata. Děkuji vám. A nyní FRA, Evropská Agentura pro základní práva, absolutorium za rok 2018, opět pravodajka Roberta Metzola. Dnes je, tento večer patří jí, nebo ještě uvidíme. Nejprve kompromis 1. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Číslo čtyři. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh číslo 5. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, to můžete hlasovat. Končím hlasování. To bylo přijato. Pozměňovací návrh číslo 7, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Končím hlasování. Přijato 9. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Také zamítnuto. Kompromisní návrh číslo dvě můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď číslo 14, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní na závěrečné hlasování pozměněného textu jmenovitě. Končím hlasování. I tato zpráva byla přijata, přijata. Děkuji paní Mecela. A nyní absolutorium pro agenturu Frontex. Opět rok 2018. Pozměňovací nám číslo jedna. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato číslo 3. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. A nyní Kompromis 1, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Číslo 3. Končím hlasování. Přijato. Číslo 14. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 15. Končím hlasování. Přijato 16 hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 20. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Máme jednoho hlasujícího za EPP navíc. To je pro vás asi dobrá zpráva, pane Zdechovský. Končíme toto hlasování, je to přijato, to bylo Pozměňovací návrh číslo 16. A nyní 25, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování a podměněného textu. Opět jmenovitě. Končím hlasování. I tato zpráva byla přijata a nyní absolutorium pro EASO. Azylový úřad, opět rok 2018, zpravodajka paní Mecola. A hlasujeme o kompromisu 1. Končím hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 3. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 5. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Eh, pardon, 6. Eh, můžete hlasovat. Přijato. Kompromis 2. Končím hlasování. Přijato. Číslo 10. Končím hlasování. Zamítnuto. 11. Můžete Bylo by to eh, odpadlo, kdybychom eh, schválili 15, ale to jsme neschválili, tak se může hlasovat o 16. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Končím hlasování. Přijato 15. Končím hlasování. Přijato 16. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Končím hlasování. Přijato. A nyní závěrečné hlasování o pozměněném textu, opět jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Opět děkujeme paní Mecola. A teď závěrečný bod. našem hlasování. Je to EMCDDA, monitorovací centrum pro drogy v Lisabonu, opět absolutorium za rok 2018. Jsou tady tři pozměňovací návrhy. Jedna, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A číslo tři. Končím hlasování. I ten byl přijat a teď závěrečný. Eh, závěrečné hlasování. Můžete hlasovat jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. A pořád ještě je tady provádění všeobecného rozpočtu Evropské unie za rok 2018 sekce 3, komise a výkony agentury. Pozměňovací návrh číslo 1, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 2. Končím hlasování, přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 3. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 4. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Číslo 5. Nyní to bylo přijato, tak Nyní se hlasuje o pětce. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 8. 7 odpadlo, takže 8. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 9. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací číslo 10. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 11. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A závěrečné hlasování pozměněného textu. Opět jmenovitě. Končím toto hlasování. Práva byla přijata a tím končíme. Děkuji paní Mecola a všem přítomným. Čemu se směte, pane Fossi? Jste překvapený tímto hlasováním? Unser Lehrlich.